Vážení kolegové, pustíme se do práce. Vidím, že Žanin už je celá žavá. Poprosím vás, abyste zaujali místa. protože tady máme takové zasedání v uším kroužku dnes dopoledne a říkám si, jestli je to e, tím, že všichni ještě pořád oslavují vstup Lisabonské smlouvy v platnost. Možná, že bychom se měli e, přesunout do baru a zjistili bychom, že zbytek členů našeho výboru tam je ještě pořád na sklenice šampaňského. Vím, že pokud jde o Lisabonskou smlouvu a její e, a to, jak je žádoucí, tak existují různé názory, ale já jsem velice eh, ráda, že vstoupila do platnost a myslím si, že Evropa s ní vstupuje do eh, nové éry, kdy budeme moci jednat transparentněji a demokracie a transparentnost je něco, oč všichni, myslím, usilujeme. Kolegové, máme několik eh, návrhů změny pořadu jednání. Za prvé, a to mě tak trochu naštvalo, navrhuje se odsunout eh, debatu o dopadu Lisabonské smlouvy na zítra, protože pokud já vím, tak eh, Evropská komise zatím eh, nepřipravila nebo nedokončila seznam témat, která se přesunou do procedury spolurozhodování. Mě to tak trochu překvapuje, upřímně řečeno, protože eh, jsme se neprobudili dneska ráno a dneska ráno jsme si nepřečetli, že Lisabonská smlouva eh, vstupuje v platnost, takže nechápu, proč by to už nemohlo být k dispozici 1. prosince. A řekněme tedy, že očekáváme, že naše spolupráce v rámci Lisabonské smlouvy bude mnohem lepší než v minulosti od zítřka. Obávám se tedy, že budeme muset eh, rozpravu o tomto přesunout na zítřek, nicméně doufám, že tady bude eh, zástupce komise, eh, který nám to bude moci potvrdit, že potom seznam od komise dostaneme před zahájením zítřejšího jednání. Je tady někdo, kdo by nám to potvrdil? Ne. Mohla by možná komise vysvětlit, proč musíme tu debatu odložit, když ani zítra nebudeme mít ten seznam? Uh, Já bych tomu mohla říct, že zítra budeme zastoupeni, vypadat, že tady bude ten Fall, nicméně ten seznam ještě nemůžeme mít, protože na té otázce ještě pořád pracujeme. Čili taková ta situace teď je. Pořád probíhá a debata s právní službou. Okay, well, I suppose we have, we have... Jinou dobrá, já myslím, že nemáme příliš na vybranou, ale musím říci, že tohle mě opravdu udivuje. Nechápu, proč to nemohlo být připraveno dřív. Dobře. Nyní tedy další změna, nebo další změny. K dnešnímu programu se navrhuje, abychom přidali debatu o eh, v bodech 13 až 18 zelový balíček. a abychom z programu odstranili eh, návrh usnesení o přístupu k dokumentům. Také se tam navrhují další dva body a jejich přidání tedy. Za prvé zpráva pana Diaze de Mary, eh, kterého jsem si zatím nevšimla, vytvoření eh, sítí styčných důstojníků v oblasti imigrace, a to na dopolední program, a potom rozprava ke SWIFTu zítra dopoledne v 10, protože jak se všichni víte, tak eh, eh, doufám, že hovořím většinu, za většinu k našemu politování. Rada rozhodla o SWIFTu včera, pouhých několik hodin před eh, vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a já mám za to, že alespoň dvě země se zdržely hlasování a gratuluji jim k tomu. A ráda bych eh, s eh, vaším svolením eh, přidala svůj návrh, a sice, aby nám rada a komise vysvětlili situaci, pokud jde o dohody se Spojenými státy a Austrálii o záznamech o jménech pasažerů, které zatím nebyly všemi zeměmi ratifikovány. Zdá se, eh, že panuje určitá nejasnost ohledně právní situace, protože jak já jsem to pochopila a tak nám to sdělilo předtím právní oddělení, pokud ta dohoda nebude ratifikována, tak se bude považovat za neexistující. Já vidím, že eh, se tady někdo hlásí k programu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za praxi EPP eh, také eh, rád vyjádřil velké podivení a to oficiálně a velké zarmoucení ohledně toho, že ta otázka eh, Lisabonu se nebude projednávat na začátku prvního eh, zasedání, které se koná za platnosti Lisabonu. Jsem rád, že jste o tom takhle hovořila a já bych také navrhnul, aby eh, předsednictvo podalo předsedovi o tomto informaci. To nelze vykládat jinak, než opovržení parlamentem a že to e, není taková ta úcta, kterou by člověk jako e, zákonodárce očekával k instituci parlamentu e, v rámci nového systému spolupráce. Já bych rád vyjádřil tuto velice kritickou poznámku a jsem rád, že jste se k tomu tak jasně vyjádřila. Za druhé bych rád řekl, že mimořádně vítám, že předsednictví zařadilo SWIFT na pořad jednání. Já bych navrhl, aby při eh, rozpravě předsednictví eh, požádal o přítomnost někoho z právní služby parlamentu, který nám eh, z právního pohledu parlamentu vysvětlí tuto situaci nebo situaci v této věci. A potom samozřejmě, aby tady byl někdo z komise a z, parlament, z, pardon, z rady, který nám vyloží, jak ten proces je vnímán eh, ze strany rady a ze strany komise. Nechci se k tomu vyjadřovat věcně, protože se to bude vyjadřovat zítra k této věci, ale už teď bych rád řekl, že bychom se měli přesně zítra pobavit o tom, jak by ten proces měl probíhat za těch podmínek, eh, které nám byly eh, tedy teď nastaveny, které nejsou příkladem dobré spolupráce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Štrasře. Ano, plně souhlasím s vašimi poznámkami, také jsme zaznamenali vaše návrhy. Zcela jistě jménem předsednictví tohoto výboru budu hovořit s předsedou Evropského parlamentu o tom, že komise nebyla připravena 1. prosince a také předpokládám, že právní služba Evropského parlamentu bude přítomná během této rychlé diskuse a pokud budete souhlasit, tak bych zítra doplnila na program, že eh, budeme slyšet eh, více o eh, datech o pasažérech. Takže také bychom to chtěli písemně, buď je dnes večer nebo zítra ráno, a to nejpozději, protože je to, máme 1 prosince a je pravda, že v našich dohodách, nebo tyto dohody nejsou dále platné, tak to musíme vědět, jestli tomu tak je, protože převod dat je v tuto chvíli potom neplatný, protiprávní. Takže souhlasíte všichni s těmito změnami? Má někdo nějakou poznámku? Co se týče Lizabonské smlouvy, teď je pozitivnější zpráva. Dnes večer eh, v půl šesté, až skončíme odpolední zasedání, pan López, předseda tohoto výboru, vás všechny zve na skleničku, abychom oslavili vstup Lizabonské smlouvy v platnost a doufám, že budeme moci připít také s těmi, kteří nejsou nadšení tím, že tato smlouva vejde v platnost, takže doufám, že aspoň si spolu dáme skleničku. Dále, ráda bych požádala koordinátory. Ráda bych požádala o souhlas s tím, aby koordinátoři mohli říci panu Klausovi jako nezařazenému poslanci, eh, který se zabývá otázkou Švýcarská a ve v aktivitách Frontexu. Máte někdo něco proti tomu? Ne, dobře, takže to můžeme přijmout. Dále se dostáváme k azylovému balíčku. Diskuse původně měla probíhat zítra dopoledne, je to bod 13 až 18. A máme dohromady pět zpráv. Um, eh, předpokládám, že v rámci všeobecného nadšení jsem se trošku ztratila v poznámkách, takže nejdříve budeme mít aktualizované informace o následujících věcech. Jednak je to Dublinská dohoda, eh, potom jsou to Eurodac spisy, a vysloví se k těmto otázkám rada. Nemám tady bohužel jméno. Za radu, kdo je, nás může informovat, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat za tuto příležitost, že vás můžeme informovat o legislativních eh, krocích, o kterých eh, hovoříme dnes a také se projednávají nebo projednávají v rámci švédského předsednictví. Trošku jsem nepřipraven, omlouvám se. Myslel jsem, že bude začínat prezentaci pan zpravodaje, ale velice rád zahájím tuto diskusi. Čili jaká je stávající situace? Chtěl bych velice stručně říci, že včera na půdě rady, na ministerském zasedání jsme měli na programu bod pro ministry, kdy jsme informovali ministry o stávající situaci, o legislativních návrzích, které se týkají azylu a Zazněla tam také prezentace o nově předloženém návrhu nebo návrzích, které se týkají kvalifikační směrnice a procesní směrnice. Jsem si jist, že mý kolegové z komise budou schopni podat informace o těchto iniciativách tak, jak byly předloženy vlastně pro novou komisi, ještě se neprojednávaly příliš podrobně v radě. Takže paní předsedkyně, pokud mohu, tak bych prošel důležité body, viděl jsem to také na programu. Nejdříve je to otázka přijímání žadatelů o azyl. Pochopitelně je to směrnice, která se zaměřuje na to, abychom zajistili vyšší statut zacházení žadateli o azyl, co se týče přijímacích podmínek, dále harmonizace národních pravidel a předpisů, Eh, snažíme se omezit eh, tento, eh, tuto směrnici na druhotné pohyby žadatelů azyl ve členských státech. Proběhla už řada schůzek už v rámci českého předsednictví a švédského předsednictví, takže pracujeme postupně na těchto otázkách. Zajistili jsme velkou míru schody, nicméně jsou tady jistá opatření, která se stále ještě projednávají. V první řadě s ohledem na otázku zadržení, přístupu na trh práce a definice rodinných příslušníků. Také jsme zaznamenali, že ve vztahu ke stanovisku, které bylo přijato Evropským parlamentem. Existuje celá řada otázek, kde vidíme určité odlišné názory. Opět je to otázka pracovních trhů a zadržování. To jsou otázky, které zcela jistě přišly na pořad dne, kdy jsme probírali tyto věci. Dále je tady takzvaný dublinský návrh. Opět na tom jsme pracovali v pracovních skupinách. Jsou tady otázky, které ještě nejsou dořešeny. Týkají se především definice rodinných příslušníků, opatření pro eh, dočasné pozastavení transferů, částečně kritéria pro určení členských států, které jsou zodpovědné pro přeskum eh, žádosti o azyl a mezinárodní ochranu. Dále je to otázka opravných prostředků, dále rozhodnutí o transferech, o zadržování a jsou zde i určité aspekty v kapitole, eh, která řeší obecné principy a ochranné principy v případě lidí, kteří žádají o mezinárodní ochranu. Nyní se dostáváme k otázce Eurodaku. Nicméně zde naopak mohu říct, že došlo k velkému pokroku. Co se týče počtu otázek, které jsou nedořešené na úrovni rady, tak ten počet je omezený, ale hlavní otázkou, která se musí ještě dořešit, je otázka přístupu informací ze strany policejních a vyšetřovacích orgánů, kteří mají mít přístup k Eurodaku. Co se týče návrhu komise, tak bychom měli zkrátit eh, období, kdy se zachovávají informace o těchto lidech, kteří přestupují externí hranice. Má se to zkrátit eh, z období dvou let na jeden rok. Většina delegací dává přednost eh, dvouletému období a ne jednoročnímu období. Takže to je vše, co se týče podmínek eh, příjmu a Eurodac, Dublin. Nevím, zda bychom měli pokračovat eh, s dalšími návrhy. Takže pokud mohu, rád bych eh, udělal souhrn ehm, informací, které se týkají programu ehm, lidí, kteří se chtějí usídlit na daném území a také o organizacích, které zajišťují příjem. Co se týče organizace nebo úřadu pro podporu azylu, tak eh, víme, že tady existuje dohoda, která, nebo spíše bylo vyjednáno společné stanovisko mezi Evropským parlamentem a radou což eh, bylo také podáno v tomto výboru, ale kromě toho mohu také říci, že na včerejším zasedání rady došlo k politické dohodě, která se týká umístění tohoto úřadu, což bylo dohodnuto mezi ministry a dohodla se Valeta, tato, tento organizace má být ve Valetě. Co se týče programu o usídlení, tak proběhly dvě diskuse, jednak v radě. Spějeme k dohodě, co se týče základních principů o takzvaném přesídlení. Ze strany předsednictva jsme měli neformální kontakty zajištěné ze zpravodaji z vašeho výboru a budeme pokračovat na základě těchto neformálních diskusí. Není tady žádná zpráva, která by vznikla ve vašem výboru, ale vzhledem k tomu, že je to nesmírně vysoká priorita pro švédské předsednictví, chtěli bychom postoupit v této oblasti, tak bychom chtěli pracovat neformálním způsobem s členskými státy, abychom mohli zajistit pokrok v této zprávě, abychom mohli také harmonizovat stanoviska Rady a Evropského parlamentu. To jsou tedy informace ze strany Rady v této chvíli a velice rád odpovím veškeré vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Vidím, že jeden ze zpravodajů se hlásí o slovo, že ne, chcete nejdříve, aby se vyslovil někdo za komisi, takže požádáme nyní zástupce komise a potom dáme slovo paní zpravodajce a následně otevřeme diskusi. Takže kdo bude hovořit za komisi? ještě jsme nezačali řešit eh, ten eh, následující návrh. Vlastně se bavíme o situaci, jaká je v tuto chvíli. Takže neprobíráme ten nově předložený návrh. Já jsem pochopila, že jste naopak byli požádáni, abyste předložili ten nový návrh. Ano, je tady několik bodů na programu, takže bych jenom chtěla vědět, o kterém bodě se bavíme. Takže v první řadě bych eh, chtěla doplnit kolegu z předsednictví, co se týče stávající situace následujících projektů, které se nyní probírají. Jak předsednictví zdůraznilo, vyjednávání na půdě radě nejsou snadná. Co se týče směrnice o přijímání žadatelů, tak v tomto případě diskuse byly velice obtížné, možná jsem méně optimistická než rada. Vidíme tady velké rozdíly mezi návrhy komise, které byly všeobecně podpořeny parlamentem již v květnu. Tehdy Evropský parlament podpořil celou řadu pozměňovacích návrhů ze strany komise k této směrnici o přijímání žadatelů o azyl a Diskuse v radě byla velice obtížná v tuto chvíli. Rada i nový komisař bude muset zvážit, jak postupovat dál v této oblasti. Zda bude zapotřebí je předložit nový návrh. Tyto otázky jsme ještě neprobrali. Budeme to muset eh, probrat s novým komisařem, protože máme pocit, že musíme předvídat eh, jak se situace bude vyvíjet, protože jinak bychom příliš daleko nepostoupili. Co se týče dublinského nařízení, tak eh, zde je celá řada problematických otázek. Jednu otázku identifikovalo předsednictví, nicméně diskuse stále probíhají. Pracovní skupina v rámci švédského předsednictví je tento čtvrtek eh, má schůzku a máme ještě možnost eh, prodiskutovat tyto otázky, čili je možnost, že postoupíme ku předu, nicméně ten postup je pomalý. A co se týče nařízení Eurodaku, jak velice dobře víte, jsou tady eh, dva trendy. Jednak je to takzvaný asilový trend, jestli to mohu takto nazvat. Zde jsme dosáhli konsenzu v radě i v parlamentu došlo k velkému pokroku, ale na druhou stranu máme nový trend, což je otázka donucovacích orgánů, policejních a vyšetřovacích orgánů, kterému se musí také vyjádřit Evropský parlament a Lisabonská smlouva má a její přijetí má velký dopad na třetí pilíř. Tento návrh je nyní zastaralý a komise bude muset nyní zvážit, jak postupovat v případě těchto dokumentů, protože tady je celá řada otázek, kdy ještě nebylo finalizováno stanovisko, čili budeme muset přijmout rozhodnutí s novým komisařem, až eh, příští rok eh, převezme svoji funkci. Takže to je situace stávajících návrhů. Nyní bych se chtěla vyslovit ke směrnici o azylu. Jak víte, komise předložila dva návrhy 21. října. Jedná se o revizi azylových eh, procesů a tzv. kvalifikačních eh, postupů. To byly dva prvky, které chyběly v druhé fázi eh, společného evropského azylového systému, čili komise splnila svůj úkol a předložila celkovou architekturu, eh, tedy systém evropského azylového systému, tak, jak jej vidíme a tak, jak to bylo navrženo v plánu, který byl přijat roku 2008. Několik slov o směrnici postupu při azylu. Hlavním cílem tohoto návrhu, který byl předložen, je zajistit eh, vysoké standardy ochrany a vysokou úroveň harmonizace. Chceme naopak eh, snížit odchylky mezi jednotlivými členskými státy a chceme vytvořit společný postup, tak jak eh, to bylo naznačeno v hákském programu. Tento návrh eh, by chtěl eh, zjednodušit, konsolidovat, harmonizovat, zjednodušit veškeré procesní postupy, abychom zvýšili kvalitu rozhodovacího procesu na první úrovni a chceme také zvýšit kapacitu národních úřadů, aby mohli bojovat proti zneužívání. Na závěr bylo také nezbytné zajistit konzistentnost eh, v případě posledních judikátů, které byly přijaty, eh, jednak eh, v Evropském soudu, ale i Evropském soudu pro lidská práva. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. V první řadě je to jednotný postup, to znamená, že veškeré žádosti na ochranu přeskoumány ve světle jednak definice uprchlíka a na základě ochrany, eh, která je zajištěna takzvané tzv. kvalifikační směrnici. A další pozměňovací návrhy se týkají lepšího přístupu k azylovým postupům. Navržené eh, návrhy mají zajistit, eh, aby žadatelé o azyl byli rozlišeni od jiných uprchlíků, aby byla uplatněna uplatněny postupy, hlavně v případě těch, kteří potřebují ochranu. Jsou tady tři konkrétní prvky, které jsou nové, které dnes také navrhuji. Jeden prvek, žadatelé o azyl by měly být možnost eh, podat žádost také patřičnému úřadu, co možná nejdříve. Úřady mají 72 hodin na to, aby mohli eh, splnit veškeré formální záležitosti žádosti, to je nesmírně důležité. Dále, co se týče imigračních úředníků a pohraničníků, kteří přijdou jako první v kontakt s lidmi, kteří potřebují mezinárodní ochranu, musí mít patřičné vzdělání, školení a musí tedy znát tuto oblast. Dále členské státy by měly zajistit patřičné informace a poradenství v případě v místech vstupu a také musí vytvořit patřičná zařízení. Dále musíme posílit eh, společné záruky, chceme snížit výjimky v těchto zárukách a chceme také zajistit, aby všichni žadatelé měli možnost osobního interview. To znamená, aby bylo zajištěno, že tito lidé budou mít eh, takovýto pohovor. Dále dodatečné záruky, především pro zranitelné skupiny, eh, oběti buď sexuálního násilí nebo mučení. A také poskytnutí pomoci eh, v případě prvoinstančního řízení. Tyto pozměňovací návrhy jsou podle našeho názoru zcela zásadní, abychom mohli zajistit zlepšení eh, kvality rozhodovacího řízení je na prvoinstančním stupni, to znamená, že tento systém musí být dostatečně eh, robustní, kvalitní a potom neuvidíme tolik eh, odvolání. Za čtvrté, také předpokládáme, že se bude soustavně uplatňovat aky v oblasti azylu a proto představujeme lhůtu 6 měsíců pro eh, vyřízení eh, procedur eh, v první instanci. A to by mělo umožnit těm, kteří opravdu potřebují ochranu, aby se rychle dostali k právům, která jim zaštiťuje směrnice o kvalifikaci, než aby museli čekat dlouhou dobu. A zároveň by to umožnilo členským státům rychle odsunout ty, kteří ochranu nepotřebují. Za druhé, také zjednodušujeme a konsolidujeme ustanovení o e, bezpečných zemích původu a navrhujeme vyškrtnutí ustanovení, které umožňovalo e, přijetí e, společného seznamu bezpečných zemí původu. Za třetí nebo za další. Tady máme hraniční zrychlené řízení to zůstává v platnosti a um, my uh, čekáme, že uh, tím uh, sjednotíme více uplatňování tohoto předpisu mezi členskými státy. A potom je tady závěrečné ustanovení o opravných prostředcích. To vyplývá z jurisprudence Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva a bylo to upraveno pro účely azylového řízení. Za prvé, zde říkáme, že by se v rámci rozsahu působnosti odvolacího tribunálu mělo přihlížet nejenom k faktům, ale i k, fakt, ale i k právním ohledům a potom také k vývoji v zemi původu. Za druhé, a to je možná ještě důležitější, ten návrh zaštiťuje obecnou zásadu automatického odkladného účinku odvolání, což je také v souladu s eh, posledním vývojem v oblasti judikatury. Takže to jsou tedy eh, hlavní změny a teď bych eh, nechala prostor kolegyni, která bude hovořit o judikatuře. Dobrá, Mohli byste prosím hovořit co nejstručněji, abychom také my měli čas to projednat. Euh, ano, budu se snažit být stručná. Cíle návrhu o e, přeskumu této směrnice jsou stejné, jak e, o ní hovořila moje kolegyně Angela Martini. Můžeme se podívat na některé základní prvky tohoto přeskumu. Za prvé bychom měli vyjasnit celou řadu právních konceptů, abychom definovali um, důvody přeskumu. Měli bychom vyhodnotit tyto motivy, proč státy si vykládají různým způsobem tyto pojmy. Za prvé zde máme um, toho, komu je určena ochrana. Ochrana musí být účinná a trvalá. A ti, kteří poskytují ochranu, kteří by nebyli státy, musí tedy respektovat právní stát a musí být schopni to tak udělat. Co se týče ochrany uvnitř země, ta, tento návrh chce zaručit kompatibilitu tohoto pojmu s uplatňováním článku 3 Evropské umluvy o lidských právech tak, jak ho vykládal Štrasburský tribunál v nedávném rozhodnutí. Náš návrh zavádí některé základní podmínky v tom smyslu, že žadatel musí mít přístup k zeměpisné oblasti, o kterou jde, musí získat povolení k tomu, aby se tam usadil. Musí být zrušena možnost také útěku uvnitř země navzdory technickým překážkám, protože to by nebylo kompatibilní s podmínkami, o kterých jsem hovořila dříve. Poté příslušnost k určité sociální skupině. V tomto smyslu chceme upřesnit, že otázky, které jsou spojeny s pohlavím každého, na tyto otázky se musí také brát ohled. Pokud člověk patří do určité sociální skupiny, v souladu s eh, ženevskou úmluvou. Náš návrh chce ukončit současnou nejednoznačnost. Musí zde být eh, jednoznačnost v interpretaci důvodu žádosti o azyl. Tuto jednoznačnost, tuto koherenci zde nevidíme, tak jak bylo vidět v dopadové studii. Další charakteristika. Chtěli bychom zblížit dva druhy ochrany. My jsme proti posilování práv eh, těch, kteří přijímají subsidiární ochranu, protože si myslíme, že to není není oprávněno. Například eh, trvání povolení k pobytu, přístup na trh práce nebo různé sociální služby nebo přístup do různých eh, integračních středisek. Dále umožnit eh, vylepšení integrace. Myslíme si, že to je slabé místo harmonizace první generace v této oblasti. A uvědomujeme si, že zde existují eh, problémy s integrací, které jsou specifické pro uprchlíky, protože oni mají celou řadu praktických problémů, například co se týče oznávání jejich kvalifikací, vzdělání, titulů, přístup do eh, různých integračních eh, středisek. Tomu se tak děje, když nemají žádné doklady, nemají žádné, žádnou pracovní zkušenost a nemají také žádné dokumenty, které by dokládaly jejich tituly. Já jsem se pokusila mluvit co nejrychleji. Doufám, že jsem ujasnila toto téma a bylo to pro mě velice přínosné pracovat se zpravodaji v tomto tématu. My jsme včera hovořili o tomto tématu a v radě panuje všeobecné uspokojení. Komise představila tyto dva návrhy a umožnila tak, že se se znalostí věcí bude hovořit o tomto tématu. My jsme také respektovali harmonogram, který nám uložil pakt o přestěhovalectví o azylu, abychom jako spolu zákonodárci mohli představit legislativu v roce 2010. Děkuji, říká paní předsedkyně. Paní Hennis už eh, žádala o slovo a, a nevidím tady žádné další spoluzpravodaje, ale kdybyste eh, se ještě někdo chtěl vyjádřit, tak se prosím přihlašte. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, k těm novým návrhům, jak ta kvalifikační směrnice, tak ta eh, revize azylové směrnice. Eh, tak to velice vítáme a mm, je třeba eh, je projednat co nejrychleji. Myslím si, že velice důležité sladit všechny zásady a definice v těch návrzích. Teď už je trochu pozdě, ale alespoň už je to na stole a jsem velice ráda. Gratuluji radě k tomu, že eh, to sídlo stanovila na Maltu. Myslím si, že je to velký signál vůči všem. To je velice důležité. Pokud jde o předsednictví eh, rady, tam se očekávala prezentace zpravodajů. Já jsem velice překvapená, že jste tohle říkala. Protože tohle, co to je debata o Dublinu Eurodaku, o podmínkách přijetí, o tom už jsme vedli debatu několikrát, je to zablokované na radě a tak trochu mě obává to, co komise tak trochu se obávám toho, co říkala komise, že je to velice obtížné. No, je, to víme všichni, ale ten uh, nový upravený návrh je prostě nepřijatelný. Členské státy budou muset bojovat a budou se muset snažit nalézt nějaké východisko. Takže uh, pokud parlament bude schopen, uh, se schopen dohodnout, tak rada by měla být také schopná se dohodnout. Dub, uh, Dublin, ten se vlastně na radě včera ani neprojednával. Můžeme samozřejmě čekat, ale kdy se pohneme vpřed? Čili omezím se jenom na tyhle ty výrazné připomínky. Dobrá, děkuji. Ještě někdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Možná eh, za dva zpravodé? Pane Busutile. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, eh, říci, že paní Makovaj eh, s námi dnes dopoledne nemůže být, takže se omlouvám. Nejsou žádné zásadní problémy, které bych, eh, eh, eh, které bych za ním měl zdůraznit, takže jenom několik obecných reakcí na to, co zde zaznělo. Zaprvé vítám včerejší dohodu Rady ohledně úřadu pro azyl já vás musím ujistit, že jsem nic neměl s tím eh, rozhodnutím, ale velice vítám, že ten úřad bude mít sídlo v eh, mé zemi. Myslím si, že je to důležitý signál, nejenom vzhledem k těm eh, mimořádným obtížím, které v této věci čekají, nebo kterým čelí členské státy na jihu, ale také je to proto, aby, ob, aby ostatní členské státy se efektivně podíleli, vytáhli rukávy a efektivně se podíleli na té práci. Takže já se pokusím přispět v této oblasti. Pokud jde, eh, a mimochodem ještě pardon, eh, k tomu azylovému úřadu bych rád poděkoval eh, Jean Lambert, nevím ani jestli je tady dneska. Ona odvedla fantastický kus práce když nám eh, pomohla dosáhnout eh, kompromisu s radou a to je třeba i připsat k dobru. K jednotlivým bodům na pořadu jednání. Stejně jako žádným eh, jsem zklamán tím, že rada nepostoupila v těch ostatních věcech. Azylový úřad byl vytažen z azylového balíčku, protože se zdál, že to je nejjednodušší návrh, na kterém by bylo možné se na radě shodnout. Zdá se, že ty všechny ostatní návrhy hmm, působí na radě obtíže a stejně jako Žanin si myslím, že eh, by eh, se rada měla snažit eh, pustit se do obtížných otázek, jako je revize eh, davlinského nařízení. Víme, že to je jádro celého toho balíčku, takže je opravdu třeba se do toho pustit naplno. Potom eh, k těm novým návrhům, tak tam bych rád poděkoval komisi za prezentaci, ale myslím si, že jako výbor, paní předsedkyně, bychom měli zacházet do velkých podrobností těchto dvou návrhů. Možná na nějakém slyšení, které by uspořádal náš výbor. Protože tohle jsou klíčové otázky, díky kterým budeme moci vyřešit společnou azylovou politiku Evropské unie a proto je třeba opravdu zacházet do podrobností, do všech podrobností jsme se zatím ještě nejmenovali ani zpravodaje. To je samozřejmě první krok, ke kterému musíme jako výbor přistoupit a jakmile to uděláme, tak si myslím, že bude nesmírně důležité, abychom zacházeli do eh, podrobností, tak aby parlament eh, do prvního čtení předložil soustavné stanovisko. Dobrá, děkuji pane Busutele a myslím si, eh, že vaše poslední dva náměty budou muset držet koordinátoři, to znamená jmenování zpravodaje a uspořádání slyšení. Je důležité, abychom to tady dali na pořad eh, jednání koordinátorů. Dále bude hovořit Claude Morez. Um, Děkuji, Sofie. Chtěl bych také zmínit, že Antonie Masotypako nemůže být eh, přítomen, protože se změnil program, což je trochu problém. Myslím si, že chtěl říci důležité body. A ty se týkaly eh, kvalifikace. Žanin říkala, že se to teď eh, konečně rozhýbalo, ale je zřejmé, že v otázce procedur kvalifikací Dublinu a Eurodaku tam se nic nepohlo. Dám vám jeden příklad u, u Eurodaku. Rada zmínila otázku přístupu eh, k databázi eh, pro eh, orgány činné v trestním řízení, tak to je mm, klíčová otázka. Pokud vím, tak nedošlo k žádnému pokroku v těchto věcech. A Simon má pravdu, že Jean Lambert, a měli bychom jí poblahopřát, přát Eh, uspěla v tom, aby eh, se to sídlo vyčlenilo z toho balíčku. Jsem rád, že už to tam je. Ale teďko máme eh, s postupy, kvalifikacemi a Dublinem ještě daleko větší výzvu před sebou a musíme se opravdu hodně snažit, aby celý ten balíček prošel. Vím, že teď jsou svátky a tak dále, ale myslím si, že změna programu tak rychle na poslední chvíli, tak aby tady zpravodové nebyly, to není dobrý způsob, jak eh, pokročit vpřed v téhle věci na naší straně. A eh, závěrem bych eh, poblahopřál Maltě. A když to také nebude fungovat, tak budeme vědět, komu to dávat za vinu v tuto chvíli. No tak Simone, teď máš na krku obrovskou odpovědnost. Budeme tě sledovat. A ještě než dám slovo panu Tavaresovi, tak bych eh, eh, řekl, že plně souhlasím se změnami eh, pořadu jednání. Mě to dost naštalo, byla jsem o tom informována včera, nebyla jsem konzultována, nebo jsem nebyla dotázána. A byla jsem ještě více rozhorčena, že když jsem zjistila, že to je tím, že Evropská komise nebyla schopná dát dohromady svá akta a Eh, připravit se na toto jednání. A eh, je ještě horší, že zpravodajové nevědí o změně programu. Já jsem si myslel, že o tom byli informováni. Myslím, že, že eh, tyhle ty náhle nečekané a neoznámené změny na pořadu jednání jsou opravdu velice rozhořčující. My máme všichni ještě nějaký další výbor, snažíme si plánovat program, čili předpokládám, že všichni budete souhlasit s tím, eh, že tyto změny se nebudou smět odehrávat, pokud nebude nějaký naléhavý důvod a že budeme všichni informováni včas, protože já si myslím, že komise dobře věděla ještě dřív než eh, včera večer, že nebude připravena na toto jednání, takže ráda bych eh, vyjádřila svoji nespokojenost stejně jako Claude Mores, tak pan Tavares Maslo. Well, uh, thank you. It seems that everybody... Děkuji, zase se všichni dnes hovoří anglicky, ale já se obávám, že nejsem schopen, protože dnes se v Portugalsku slaví nezávislost, čili o tom určitě psali v portugalském tisku, takže přejdu do portugalštiny, i když musím říci, že je velice politování hodné, že musel být program změněn a azylový balíček je téma, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, ale není to bod, o kterém se bavíme. Dobrá, nyní v portugalštině. Já bych také chtěl přivítat stanovení nebo vytvoření azylového úřadu na Maltě, ve Valetě. Myslím si, že to je dobrá zpráva. Naše kolegyně nebo náš kolega Žil Lambert eh, mnoho, věnoval mnoho času tomuto tématu a jelikož za ním stojí naše instituce, je velice důležité, abychom přijeli nezbytné kroky pro konsolidaci. Myslím si, že je to dobré znamení a dobrý signál pro některé diskuse, které se konaly v Evropské společnosti o přistěhovalectví o a azylu. Víme, že zde existují různé rozdílné názory v evropském eh, prostředí, v evropském mínění a také se tyto rozdíly se týkají toho, jaké eh, jaká opatření bychom měli přijímat eh, ohledně azylu. Je dobré, že navzdory těmto velkým rozdílům jsme nezůstali těchto názorech, kdybychom si protiřečili. A nyní máme tento strategický bod, ze kterého můžeme postupovat a řešit přistěhovaleckou politiku. Myslím si, že bychom nyní neměli usnout na Vavřínech, ale měli bychom na, nacházet nové dohody mezi zeměmi z jihu a ze severu a zde v našem parlamentu e, mezi levicí a pravicí. My z levice už dlouho hájíme to, že azyl a přistěhovalectví nesmí být otázky, které by výhradně řešila policie. Myslíme si, že kromě policie by měly být vytvořeny další instituce na ministerstvech pro zaměstnanost nebo ministerstva, která by poskytovala sociální služby nebo ministerstva pro přistěhovalectví. Ty by mohly stanovit tento vztah mezi přistěhovalectvím a úřady, aby se nejednalo pouze o kontroly na hranicích a policii. Takže si myslím, že Malský úřad to je krok vpřed a je to velmi pozitivní. Navzdory tomu, že to není ten hlavní bod, kterým se zabýváme, chtěl bych něco říci o asilovém balíčku. Myslím si, že zde existuje velké úsilí, které se týká harmonizace a to, že ovšem mluvíme velmi podrobně, mluvíme velmi podrobně o všech nástrojích, které jsou spojeny s azylem. A také s přistěhovalci z třetích zemí, ale myslím si, že Problém je ten, že uvnitř tohoto balíčku je velká nevyváženost, velké rozdíly. U některých témat hm, hovoříme o všech detailech, ale další definice jsou velmi vágní, velmi obecné a lze zde hm, toto téma vykládat jinak, členské státy se mohou chovat i nedemokraticky a to samé můžeme říci i o úřednicích, kteří pracují v terénu. To znamená, že zpravodajové a zbytek poslanců by měli pracovat na tom, aby věci byly zcela jasné. Například Víme, že postupujeme eh, v oblasti harmonizace, ale nepostupujeme eh, v informování žadatelů o azyl, neinformujeme je o jejich právech. A toto je důležitý bod. Myslím si, že bychom měli pracovat v této oblasti. Konkrétní příklad, co se týče lékařského vyšetření k tomu, aby člověk mohl vstoupit na evropské území. Myslím si, že v této části jsou velké nedostatky a musíme pracovat na tom, abychom je odstranili a vyřešili. Je pravda, že státy mají právo na uskutečňování lékařských prohlídek, ale nikde není řečeno, že kvůli lékařské prohlídce je možno odmítnout vstup osobě na e, území daného státu. Další bod, a myslím si, že v parlamentu se na tom všichni shodneme, To znamená, týká se to toho, že i když eh, je, zde existuje demokratická kontrola a parlamentní kontrola je dobrá, ale musí být kontrola ještě lepší. Už se o to pokusil Jill Lambert a po Lisabonu musíme být tam, musíme na tom více pracovat, musíme si uvědomit, že parlament musí vyžadovat, aby zde byla stále větší demokratická kontrola a my musíme uskutečňovat tuto kontrolu v kontextu evropské politice. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Tavarisi. Další má slovo pan Štrasr a potom paní Flotr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych poblahopřál k eh, rozhodnutí eh, o podpůrném úřadu. Myslím si, že je to důležitý signál směrem k harmonizaci a je eh, třeba přivítat, že ten úřad bude na Maltě na jednom z ohnisek této problematiky v Evropě v současné době. A doufám, že eh, ten úřad eh, bude brzy v provozu a bude moci tak přispět k tomu, aby se ten eh, problém vyřešil. Myslím si, že teď se vlastně ani nedebatuje o každém detailu, ale pouze o těch hlavních zásadách, se kterými jsou všechny tyhle věci spojené. Já bych zde eh, dvě zmínil. Za prvé, byl bych hodně proto, abych eh, se eh, tam jmenovali praktici, kteří budou provádět ta navrhovaná opatření. Oni musí všechno tohleto provádět v terénu na hranici a oni se musí starat o. No, oni mají starosti, když ta řízení neběží dobře. A mně se zdá, že tady spousta věcí, eh, které jsou dobře míněné a mají být zjednodušením, povedou k obrovským eh, zvýšením nákladů a eh, zátěže správních úřadů. A tomu se musíme vyhnout. Za druhé, harmonizace ustanovení ze členských států na Mm, společnou úroveň. To je v pořádku, celá, ale eh, ne centralizace. Myslím si, že by nebylo vhodné, abychom podrobně eh, tady něco předepsali eh, pro malckou hranici, stejně jako pro polsko-ruskou nebo slovensko-ukrajinskou hranici. Potřebujeme obecné zásady, potřebujeme nějaké prahy nebo stropy, minimální normy, ale je třeba, aby členský stát měl určitý prostor řešit situaci individuálně. Pokud všechno upravíme z Bruselu do nejmenší podrobnosti, tak se opravdu dostaneme eh, na hranici té problematiky. Děkuji, pane Štrasere, paní uh, Floutra a pak paní Latford. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'à mon avis, ce paquet asile est dans le bon sens. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že jsme vyšli správným směrem, ale ještě nejsme schopni poskytnout eh, evropskou mezinárodní ochranu, taková, která by odpovídala našim závazkům a našim ambicím. Já si myslím, že tato mezinárodní ochrana by měla zrušit dublinské dohody, které měly velmi špatné důsledky pro uh, Eh, účinnost azylu v Evropě. Mnoho lidí, které se již nenacházejí v první zemi, do které přijeli do Evropy, tam nežádají o azyl, protože se žádají, že se budou muset vrátit. Dobrý azyl v Evropě znamená, že žadatelé by mohli mít eh, možnost si vybrat, v jaké zemi by o něj požádali, tak aby se lépe integrovali z různých kulturních, eh, historických důvodů, kde mají například příbuzné nebo přátelé a podobně. Také by zde měla být vzájemná eh, možnost mezi státy, které by umožnily volný pohyb této osobě, ale jsme od cíle ještě daleko. Ještě bych eh, něco chtěla upřesnit pro Evropskou komisi. Já souhlasím s myšlenkou, že se snaží věci omezovat. Zde se hovořilo o absolutním zákaze, co se týče evropských hranic. Je zde možnost, aby každý byl informován, aby každý měl přístup k určitému řízení a tak dále. Musíme určit ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu. A říká se zde, že ostatní by měli mít možnost být rychle vyhoštěni. Já bych chtěla vědět, jaká jsou konkrétní opatření, eh, se kterými se počítá, aby taková rozhodnutí byla eh, dobrá. Ti, kteří znají eh, azylové řízení ve své zemi, a nepočítá se s aktivními organizacemi občanské společnosti, ale existují zde úředníci, kteří budou nejen vzdělení, ale budou tedy znát všechny přistěhovalecké postupy. Zde existuje malá možnost, že dojdeme k dobrým výsledkům. Co s tím eh, chce Evropská komise dělat? Konkrétně mám na mysli operace, které jsou označovány Frontex v námořním prostoru. Co chcete udělat, aby nebyly systematicky odmítány lodě, které by končily v Líbii a v Turecku. To je běžné a některé státy to dělají i takovým divokým způsobem. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, pouze pohovořit o Eurodaku, o tomto návrhu a od dnešního dne už vlastně nemáme opatření v rámci prvního pilíře, což je příkaz eh, nebo azylové postupy, tak jak byly uplatňovány. Stále přístup donacovacích orgánů k třetímu pilíři. Já si myslím, že přišla chvíle, abychom zrevidovali, jak obecně postupujeme, protože ve skutečnosti víme, že pohraniční kontrola existuje a potom budeme následně požadovat o postup donocovacích orgánů, protože v rámci spolurozhodování bychom se tomu mohli vyhnout. Ale musíme vzít od počátku v úvahu také otázku proporcionality a skutečnost, že policie bude mít přístup k těmto informacím. Už nemůžeme říkat, podívejte se na takzvaný aspekt prvního pilíře a říci ano, tady jsme udělali dobrou práci, co se týče ochrany a potom se odděleně podívat na přístup ze strany donocovacích orgánů. Musíme to dělat od začátku a nedělat se si žádné falešné představy, že komise bude mít předstih a musíme se na to také podívat ve světle eh, štrasburského rozhodnutí, hlavně rozhodnutí, které padlo v loňském roce, což je databáze DNA, která existuje ve Velké Británii, čili je zapotřebí, abychom vzali v úvahu proporcionální hledisko v demokratické společnosti, protože se díváme na databáze, informační databáze a možný přístup ze strany donucovacích orgánů, které mohou sbírat informace, co se týká SWIFTu, dále informacích o cestujících. Takže nemůžeme předstírat, že o tom nevíme, že nevíme, že tyto věci budou přístupné policii. To musíme uznat hned od začátku. Děkuji. Ještě kromě paní Matě, chcete ještě někdo něco říci? Takže paní Matě, prosím. Eh Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také vyjádřit své velké uspokojení týkající se úřadu na Maltě. Každopádně chceme poblahopřát k tomuto úřadu. Myslíme si, že je to něco velmi správného, že to bylo vytvořeno. A chtěla bych, aby zde došlo k harmonizaci v členských státech, protože by to bylo velmi pozitivní. Chtěla bych, aby nám komise upřesnila eh, k členům eh, rodiny. Můžete nám k tomu něco říci? Děkuji. Um, Děkuji. Nyní bych požádala zastupce komise, aby odpověděli na dotazy a vzhledem k tomu, že máme ještě čas, Eh, tak bych vás eh, požádala, abyste byli struční, protože bych eh, nechtěla přetahovat. Děkuji, paní předsedkyně. Takže velice stručně k poslední otázce. Členové rodiny. Chcete slyšet, také definice rodiny a rodinných příslušníků? Mně nebylo moc jasné, o čem je ta otázka. Zda chcete vědět definici rodiny nebo jaké návrhy a změny jsou předloženy. Paní Matěj, chcete ještě nějak upřesnit tuto otázku? Já bych chtěla, abyste mi definovali sloučení rodiny. A co máte na mysli, když se říká rodina? Komise navrhla pozměňovací návrhy, které se týkají definice rodiny, což bylo součástí balíčku, který jsme předložili v loňském roce a někteří chtějí postupovat konzistentně v rámci tohoto návrhu, takže definice rodiny se nějak dramaticky nezměnila. Je to velice obtížná otázka, jak všichni víme, nicméně jsme navrhli, abychom v rámci definice rodiny zvážili nezletilé nebo děti, ale také provdané, oženěné aby bylo v jejich zájmu, aby mohli pobývat, záleží na odlišných eh, nástrojích eh, azylu, ale aby měli možnost pobývat s rodinou. Abychom také rozšířili rodinu na nezletilé, sourozence, provdané, oženěné, anebo pro ty, v jejichž zájmu je, aby byli s rodinou. Čili takto jsme rozšířili definici rodiny což některé státy nechtějí přijmout, aspoň v té první generaci tohoto balíčku, takže doufám, že v rámci nových navrhů budeme mít štěstí, ale co se týče dublinského nařízení, tak tam je další ještě problém, kromě definice rodiny, kterou jsme mírně rozšířili. Nechceme ovšem zneužívat eh, tuto novou definici, musíme být eh, realističtí, ale chceme přizpůsobit eh, kritéria sloučení rodinných členů a dalších příbuzných, abychom mohli usnadnit sjednocení rodiny v rámci dublinského nařízení. To je jedna věc. Další věc, o které se změnila paní Flotter, nebudu zacházet do podrobností, ale ve své prezentaci jsem se snažila naznačit eh, určité změny, které půjdou tím směrem, jak jste sami naznačili. Jednak je to kontrola hranic, informace, školení, přístup k postupům. To je jeden z hlavních prvků, eh, který chceme posílit. Hlavně v případě takzvaných smíšených toků. To je velice obtížné. Máme tady také právní pomoc v případě prvoinstačních postupů, to bych chtěla zdůraznit. Není to právní pomoc zdarma, když se odvoláváte, je to právní pomoc hned od počátku daného řízení. Ne po přijetí rozhodnutí, to je novinka. To neexistuje v tuto chvíli v rámci žádného nástroje. Vlastně máte možnost se pouze odvolat a požádat o bezplatnou právní pomoc ale nyní chceme poskytnout právní pomoc hned od začátku azylového řízení. Zmiňuji pouze dva prvky, ale je tady celý seznam nových věcí. Například pan Buzutil měl velice složitou otázku, právní nástroj v rámci této směrnice, čili můžeme mít podrobnější diskusy, můžeme probrat jednotlivé prvky a mohou zaznít eh, složité otázky i obšírné odpovědi. Ale zcela jistě musíme vzít tuto věc v úvahu. Co se týče Frontexu, to je další odlišná věc. O tom, eh, o čem jste se zmínili, to nebyla, myslím, otázka Frontexu, ale spíše to byla záležitost členských států, čili to podle mého názoru nespadalo do působnosti Frontexu bych ukončila. Děkuji, říká paní předsedkyně. Chce rada něco dodat, nebo bylo vše řečeno? Budu velice stručný, děkuji. Chtěl bych poděkovat za blahopřání, co se týče k jako rozhodnutí místa o tomto úřadu. Jsem osobně velice rád, že to bude ve Veletě a můj ministr, pan Tobias Bilsen, byl, de, v Evropském parlamentu 7. a probere veškeré výsledky švédského předsednictví otázku azylu, imigrace, takže nechci předjímat, co bude říkat, ale chtěl bych říci, že to bylo velice důležité rozhodnutí, velice důležitý bod pro švédské předsednictví. Další věc, pomalý postup v případě azylového balíčku. Švédské předsednictví bylo trochu obětí toho, že celá řada těchto otázek by vzájemně propojena. A bylo velice obtížné postupovat v určitých oblastech, bylo tam napětí, delegace věděli, že budou muset řešit následné podobné návrhy, čili vzhledem k tomu ten postup byl pomalý, nicméně ty oddělené otázky byly víceméně dořešeny a na to jsme se také soustředili. Chtěl bych také říct, že jsou tady odlišné názory mezi členskými státy v radě. Někteří členové parlamentu o tom hovořili, tak to ovšem bohužel v radě funguje a dokonce i na té politické ministerské úrovni zazněly odlišné názory. Dále poznámka pana Štrasera. Myslím si, že zřízením této eh, kanceláře nebo tohoto úřadu budeme mít také názory ze strany lidí, kteří pracují v terénu. Bude jasné, jak pracují každodenně tyto úřady v jednotlivých členských státech a myslím si, že to bude velice užitečné pro tento Evropský úřad. Takže tímto bych chtěl ukončit svůj příspěvek. Děkuji. Myslím, že tím můžeme uzavřít tuto diskusi na téma azylového balíčku. Nyní osobní poznámka. Řada kolegů byla zklamána nebo je zklamána tím, že ten pokrok na půdě radě je velice pomalý a Není to pouze několik eh, europoslanců, je to celá řada lidí, kteří je vyslovili toto politování a je to věc, která probíhala dost dlouho, čili bych ráda pozbudila radu, aby zajistila pokrok, i když eh, některá rozhodnutí jsou vysoce kvalitní. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. A je to dlouhý název. Týká se to restriktivních opatření určených lidem, kteří jsou spojeni s Usama bin Ládinem, dále sítě Taliban, dále otázka Zimbabwe, proti fyzickým a právním osobám a dále je to řešení situace v Somálii. Je to v podstatě takový černý seznam. Jedná se o usnesení, které bylo předloženo ze strany tří zpravodajů. Byla jsem požádána, abych zastoupila pana Louis Michela, který se nemůže zúčastnit eh, této schůze, protože je na jiném kontinentu a bohužel nevidím ani ostatní dva zpravodaje. Okay. Mrs. Mrs. Mrs. Strifler is, is not here either because she's Paní Štrifle tady také není, protože je na stejné cestě jako pan Michel a paní Boskur je, myslím, na cestě. Takže bych možná začala vzhledem tomu, že je na cestě tím, že řeknu něco za pana Louis Michela. Potom si vyslechneme radu a potom počkáme na kolegyni, aby se mohla zeptat rady a rada mohla zareagovat. Myslím si, že eh, při dřívějších příležitostech už se hovořilo o postupu o právním základu a o zklamání Evropského parlamentu, že ho rada nezahrnuje do detailu tohoto postupu. Nezapojuje. To si myslím, že je politování hodné. Protože je to důležitá věc, která se netýká jenom boje proti terorismu, ale také ochrany principu vlády zákona a našich dalších základních demokratických hodnot v minulosti. Už parlament byl konzultován eh, ohledně opatření eh, na boj s terorismem, takže je podivné, že tentokrát je zcela vynechán. Potom je tady také otázka toho, jaký právní základ by eh, zajistil alespoň minimální zapojení Evropského parlamentu. Samozřejmě je tady otázka černých eh, seznamů. Otázkou je, jak se ty seznamy eh, dávají dohromady, procedura eh, vyřazování seznamu a zařazování na seznam. Potom je tady otázka eh, procesních záruk. Tam došlo k určitému zlepšení v tom ohledu, že lidé, kteří jsou na seznamu, tím je to alespoň oznámeno, ale je tady pořád několik otázek ohledně toho, kolik informací získají jaký přístup k dokumentům budou mít jejich právníci a samozřejmě jejich právníci potřebují přístup k dokumentům, aby mohli eh, řádně zastupovat tyto lidi. Ale potom je tady také eh, celá řada otázek, eh, které jsou fundamentálnější povahy. Za prvé, ta opatření mají být dočasná. Lidé se mají na seznam dostat dočasně jako preventivní opatření, ale vypadá to, že ono se to stává hodně permanentní, ti lidé tam zůstávají dlouhou dobu. A ten postup pro odstranění seznamu je velice složitý. Takže tady už ten rozměr preventivního opatření mizí. Za druhé, Rada tvrdí, že to je administrativní opatření, ale pokud lidé zůstávají na tomto takzvaném indexu tak dlouhou dobu a zase zásadě se nemohou hájit, tak to prakticky se z toho stává soudní rozhodnutí místo dočasného správního opatření. Dále bych byla ráda, kdyby eh, rada eh, řekla také něco o politické povaze toho, sezna- eh, toho postupu vyřazení seznamu. V některých těch případech je vydáno rozhodnutí, v září například v případu Sison, a otázka je, jaké nebezpečí tento člověk představoval pro společnost. Zdá se, že byly značné politické tlaky z vnějšku EU na to, aby ti lidé byli zařazeni na ten seznam z politických důvodů. A to si myslím, že je nepřijatelné. Takže teď už eh, hovořím eh, dlouho, ale paní Busku stále nedorazila. Paní Busku, ale je na cestě, to vypadá pořád. Vážení kolegové, budeme dostatečně eh, trpěliví a počkáme na paní Buskur, nebo... No nikdo nic nenamítá, takže počkejme na ní několik minut. A eh, rada eh, v mezičase zatím může zvážit svoji odpověď. Um, colleagues, can I, first of all, can I ask if there is anybody here from the... Já bych se zeptala, jestli je tady někdo z rady, kdo by mohl zareagovat na tu otázku. Tak to je skvělé. Takže já tady jenom hovořím na kameru. Můžeme někdo vysvětlit, proč tady rada není, eh, aby odpověděla na otázku, když tady má být, protože tohle není žádný změn, žádná změna programu, tady má být zástupce rady. Nikdo neví? Tak to je zajímavé. Vážení kolegové, tak já navrhuji, abychom eh, přerušili jednání na 10 minut a, a eh, vysvětlíte kafe a my se pokusíme najít zpravodajku a radu. Um, Vážení kolegové, Poprosil bych vás, abyste postupně zaujali místa, protože se mi zdá, že zástupce rady je na cestě. A paní zpravodajka už je tady. Takže eh, během několika minut eh, se pustíme do práce. colleagues, i am sure that are going to get an extensive apology from the Council for completely wasting. Eh, vážení kolegové, jsem si jistá, že eh, Rada nám poskytne mimořádně kvalitní výkon, vzhledem k tomu, že tak plítvá naším časem. Tohle je opravdu nepřijatelné. Um, Dobrá, tak vidím, že zástupce rady již přibyl. Já doufám, že paní eh, zpravodajka neopouští místnost, paní Voskůr. Paní Hyden, eh, vítejte na Libe. My už tady čekáme zástupce rady delší dobu, protože ta debata měla začít před půl hodinou. Já jsem eh, tady kladla otázky eh, radě, která tady nebyla zasloupena, takže to bylo tak trošku hloupé. Já jsem tak trochu rozhořčena. Udělám to znovu. Nicméně předtím vyzvu paní zpravodajku, aby vystoupila sama. Máte eh, slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit eh, k, velmi stručně, tak abych nebrala čas od ostatních kolegů, kteří eh, sem přicházejí. Prosím. Máme program rezoluce, který je podepsaný třemi zpravodaji. Michel Eh, mnou a dalším kolegou. Minulý týden jsme se sešli ve Štrasburgu, abychom dokončili poslední detaily. A také, abychom se shodli na postupu. Já zde nechci opakovat všechny detaily, ale Evropský parlament trvá na tom, že chce být také do této činnosti zapojen. a že logicky to, co je spojeno s Al-Kaidou, je spojeno s rozměrem Evropské unie, evropských občanů a proto potřebujeme dvojitý právní základ se spolu rozhodováním pro Evropský parlament. To jsme sdělili právní službě Evropského parlamentu. Ještě jsme nedostali od právní služby odpověď, čekáme na ní ale také výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu se bude zabývat tímto návrhem rezoluce. My chceme, aby byly eh, dodržovány základní lidská práva. Logicky boj proti terorismu je důležitý, ale pokud chceme aby byl důvěryhodný a účinný, vše musí projít eh, fází informování eh, osob o jejich právech a pokud vidíme, že jejich práva nejsou dodržována, musíme tuto situaci změnit. Rada možná nemá příliš velké ambice. Existuje zde judikatura soudního dvora a to, co navrhuje, myslím si, že nesouhlasí s tím, co navrhuje tedy soudní dvůr. Například právo informovat eh, obviněné o obviněních, která proti ním jsou. My také trváme na důležitosti ochraně údajů při našich kontaktech se třetími zeměmi. Máme zde zvláštní žádost, kterou jsme adresovali radě. Dnes je velmi zvláštní den s velkým písmem den, protože dnes vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. My bychom chtěli vědět, jestli již rada přijala rozhodnutí nebo ne. Co to znamená, že komise by měla předložit nové rozhodnutí, nový návrh? Chce to také říci, že komise nyní musí představit nový návrh, který bude založen na novém právním základě? Děkuji. Děkuji. A teď tedy dám slovo kolegovi. Paní předsedkyně, dobrý den a dobrý den všem. Já samozřejmě chápu, o co tady jde, když hovoříme o boji proti terorismu a o právech a svobodách a směrnicích, které eh, se tohoto tématu týkají. Chtěl bych říci, že se jedná o výjimečný kontext, musíme dodržovat práva a svobody, která musí být respektována v každém případě. Je pravda, že boj proti terorismu to jsou výjimečné okolnosti a ospravedlňují to, že když se jedná o ochranu práv ve světě, často musí být upřednostňován boj proti zločinu. Chtěl bych obhajit to, že jakékoliv řešení v rámci možného musí být eh, méně byrokratické, méně zatěžující z administrativního hlediska. Každé řešení musí být účinnější, aby tak eh, Členské státy Evropské unie a Evropská unie jako celek měla rozhodující roli v boji proti terorismu. Takový postoj eh, bude mít PPE. To znamená, aby zde byly účinné prostředky, účinná opatření, která budou zaměřena na boj proti terorismu. Je to něco, co ohrožuje nás všechny. Zároveň musí být vždycky dodržována práva a svobody společnosti, ale musíme být na pozoru, aby tento střed zájmu našel určitou rovnováhu, protože všichni máme právo na bezpečnost, ale také musí být chráněny naše záruky a naše osobní práva. Často, když se dojde ke střetu zájmu, musíme ustoupit. Musíme ustoupit, abychom ovlivnili toto tento terorismus a takovým způsobem chce pojímat toto téma PP. Děkuji. Děkuji, pane Demelo. Já zopakuji čas svého vystoupení, ne úplně všechno, protože něco už řekla paní Boskurt. Akorát bych jménem eh, liberálů řekla, že samozřejmě my všichni podporujeme boj s terorismem a chceme chránit eh, naše občany, ale chceme také chránit demokracii a právo zákona a vládu zákona. To je, myslím, hlavní eh, smysl boje s terorismem, protože ochranu občanů lze člo- dělat různými způsoby. Je třeba ochránit je eh, před mnoha věcmi, nejenom eh, před teroristy. Pokud se budou přijímat opatření proti terorismu, vidím, že se hlásíte, tak si myslím, že ta efektivita je třeba prokázat a to se v posledních letech nedělalo. Někteří ti lidé, kteří jsou eh, zahrzeni na eh, černou listinu, podívejte se na pana eh, Sisona, kde si člověk, a tam se mu opravdu můžete upřímně klást otázku, jak on ohrožuje v bezpečnost evropských občanů. Nijak. A víceméně ho zbavili viny jak všechny soudy. Naštěstí. A otázkou je tedy uvádět nebo zaznamenávání na seznam. Jsou tam lidé dáváni proto, že jsou považováni za hrozbu nebo kvůli něčemu jinému? A také to má být dočasná preventivní záležitost. Ale zdá se, že mnoho, mnoho těch lidí, kteří se ocitne na seznamu, tam zůstane na, věčnou, eh, na věčnost. Takže to není nic dočasného, ale eh, postupně se z toho stává prakticky eh, trvalý seznam. Potom, rada vždycky trvala na tom, že je to správní opatření, ale vzhledem k té trvalé povaze toho uvedení na seznam, toho zapsání na seznam, se z toho stává prakticky soudní rozhodnutí. A potom nakonec eh, se zdá, že v některých případech je eh, značný politický tlak eh, ze strany některých zemí, které se domnívají, že lidé by měli být tam na ten seznam zařazeni kvůli politickým důvodům a nikoli eh, z bezpečnostních důvodů. Takže eh, těším se na odpověď eh, od pana Bronce. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že z mnoho ohledů jsou seznamy prázdným politickým gestem. Když se podíváte na tyto konkrétní seznamy, tak tam jich je celá řada různých kategorií těch lidí na tom seznamu. Usama Bin Laden a další kteří nejenom eh, spáchali nějaké ohavnosti v minulosti, ale pravděpodobně je také budou páchat do, do budoucna. Potom je tady Taliban, který spadá do dvou kategorií. Na jednu stranu Taliban eh, měl poskytnout útočiště Usamovi Bin Ládenovi před několika lety, ale od té doby se proti němu vede opotřebovací válka a tím je za to trestán. A potom jsou tady eh, režimy, které jsou utlačovatelské a nedemokratické, ale nejsou nezbytně eh, eh, ohrožením dalších zemí. Myslím si, že to je například Zimbabwe a do značné míry Taliban. Potom pokud je o tu první kategorii Usama Bin Laden a Al-Qaida, tak tam by bylo pěkné, kdybychom měli jejich seznam členů a mohli je všechny dát na ten vyhrazený seznam, ale to je problém, ten, to neexistuje. Nesmírně těžko eh, se eh, určuje, o koho jde. V Velké Británii eh, někteří ti lidé byli třetí generace přesěhovalců z Pakistánu. V takových případech by bylo třeba sledovat celá společenství. Ne dávat je na seznam, ne je nějak omezovat, ale vystavit je určitému sledování. Bohužel jak ty nevinné, tak ty vinné. Ehm, my bychom to mohli udělat tak, že bychom eh, zastavili migraci ze zemí, které eh, eh, jsou takovým útočištěm teroristů a za druhé měli bychom vál, přestat válčit proti těmto zemím. Ehm, já bych každopádně nechtěl žít za vlády Talibánu, ale opravdu si myslím, že bychom měli ehm, bojovat proti Afghánistánu tak, abychom eh, odstranili vládu, která nám je jedno. Já si myslím, že eh, o to nám vlastně, eh, do toho nám vlastně nic nejde. Pokud jde o utlačovatelské režimy obecně, a tam zahrnují Zimbabwe, tak já si myslím, že země mají právo starat se o zájmy občanů, kteří trpí nějakým útlakem, ale myslím si, že když eh, dáme ministry zimbabské na ten seznam, tak to vypadá cnostně, ale nic dalšího to neznamená. Potom je tady další věc a teď se dostáváme k těm podezřelým z terorismu. Myslím si, že by měli sice být sledováni bedlivě, ale nikdy, a opakuji nikdy, bychom neměli předávat lidi do eh, zemí, ať už vypadají jakkoliv demokraticky, které je eh, eh, vydají, eh, které je potom vystaví v mimořádnému vydání. Dále je tady paní Latford a potom paní Flood. Já si myslím, že tenhle návrh rezoluce opravdu stojí za debatu. Rád bych navázala na to, o čem se zde hovoří v bodu C úvodního ustanovení kde se hovoří o tom, jaké doklady existují o, o úspěšnosti příslušných režimů. A myslím si, že je třeba se zabývat úspěšností nejenom sankcí a toho, jak jsou chytré a, nebo inteligentní, ale nám jde hlavně o úspěšnost eh, těch režimů, jejich cílem je eh, zabránit eh, financování terorismu a trestné činnosti. Někdy to totiž vypadá tak, že všechno ta širší opatření, včetně směrnice o praní špinavých peněz, včetně opatření, eh, která mají eh, zamezit financování terorismu, hodně omezují běžné občany, kteří se pokoušejí otevřít si účet zatěžují je eh, administrativou, ale nedaří se jim eh, zabránit eh, znásilňování nebo rabování v místech, jako je Kongo. Takže myslím si, že nastal čas celkově přehodnotit, kam se ubíráme. Jak říkáte vy, paní předsedkyně, například u toho režimu za, ohledně záznamů mm, o cestujících leteckých společností. Neříkám, že je to vždycky neopodstatněné. Sledovat tyhle ty eh, záznamy a eh, vytvářet ty seznamy. Ale stává se to opravdu eh, permanentním, ale vždycky bychom se měli snažit hledat důkazy, abychom mohli ty lidi předvést před soud, kde budou eh, podrobně řádnému procesu se všemi zárukami. Takovéhle ty šedé zóny, eh, které eh, už nám tady existují nějaké desetiletí, deset let vypadá, tak to vypadá, že obcházejí ty běžné postupy. Paní Flout. Já si myslím, že tato zpráva je velmi dobrá. Jedná se o velmi složitou otázku. Pouze bych měla ještě právní eh, doplnění. Co se týče právo na konzultaci, mm, tam to bylo dobře zpracováno. Také odráží ducha Lisabonu. Musíme ještě počkat na to, co nám chce sdělit eh, rada. Já bych eh, chtěla pouze doplnit nebo požádat, abychom zde v této zprávě ještě uvedli benchmarking nebo kritickou zmínku o systému sankcí a účinnost těchto sankcí, protože jsou to ustanovení, která jsou velmi obtížná při uvedení v praxi. Sankce to je velmi citlivý politický nástroj, a proto minulý rok během posledního volebního období jsme zahájili vlastní iniciativu, abychom vytvořili síť expertů, která by také pomohla komisi v této citlivé práci. A pokud zpravodajové budou souhlasit, můžeme tuto zmínku také eh, připojit do Evropského parlamentu. Kromě toho by to mohlo být pevné rozhodnutí Evropského parlamentu. E, odstavec 10, tam bychom mohli také říci, že národní parlamenty by mohly být schopni být e, nebo vyhodnotit tajnou informaci a informaci od tajných služeb. To je dáno. Další věc, kterou jsme podpořili a kterou jsme nedávno odhlasovali, je následující úvaha, že Evropský parlament bude také e, se účastnit práce monitoringu mm, tajných služeb. A myslím si, že by bylo užitečné tuto informaci zahrnout do zprávy, která se jinak zdá výborná. Děkuji. Děkuji. A teď ještě eh, pan kolega by se chtěl vyjádřit po druhé. Paní předsedkyně, já jsem si vyslechl to, co řekla paní předsedkyně a ještě jsem chtěl něco upřesnit protože nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Já vycházím eh, z následující zásady. Velká výhoda demokracií spočívá v tom, že z hlediska řízení je dodržováno všechno, co se týče záruk, svobod a práv. Ale také je zapotřebí bojovat proti terorismu. To znamená, to je jedna z demokratických záruk, ale zároveň zbavuje účinnosti boje proti terorismu. Pro nás je to civilizační otázka. Práva, svobody a záruky občanů nejsou relativní, ale jsou absolutní, takže se nemůžeme zabývat tímto tématem, že je méně nebo více důležité, ale neznamená to, že boj proti terorismu tam si musíme uvědomit, že ti, kteří volí terorismus jako svůj životní způsob nebo jako cíl, aby dosáhli čehokoliv, to jednoduše nemá svůj ekvivalent v dalších aspektech a boj proti terorismu často vytváří střed práv. A když zde existuje střed práv, vždycky musí ustoupit to právo, které bude méně důležité právo. Ale pozor, to neznamená, že lidská práva budou méně důležitá, ale chci tím říci, že e, jde o to, abychom chránili lid, lidi proti terorismu. Na druhou stranu zde máme ochranu individuálních práv. A toto právo musí ustoupit a občas musíme se obejít bez dodržování e, svobod a práv e, občanů kvůli vyššímu cíli, kvůli boji proti terorismu. A musíme se podívat, co se děje. V případě Al-Kaidy zde máme teroristické útoky, dále zde máme různé diktátorské režimy jako Somálsko nebo Zimbabwe. Musíme zde stanovit rozdíl, proto zde mám výhradu. Pokud hovoříme o terorismu, hovoříme zde o činnosti, které se, která se týká všech lidí. Případ Zimbabwe například. V Zimbabwe máme režim, který navzdory svým negativním charakteristikám eh, tak nemá dopad na lidi, ale má dopad na ty, kteří žijí v daném státě. Je to režim, který znásilňuje, který pronásleduje, který zabíjí. I tam by měla být dodržována lidská práva. A proto si myslím, že v oblasti lidských práv, lidských svobod nemůžeme mít pouze částečné nebo relativní koncepty, že tito budou mít více práv než jiní. Ne. Je to povinnost, do které se všichni, všechny země, všichni lidi musíme zapojit, abychom dodržovali svobody, záruky a práva, ale musíme mít také na paměti to, že na jedné straně zde máme teroristy a na druhé straně máme svobodné občany, kteří nechtějí mít ohrožen svůj osobní život teroristy a kteří terorismus žádným způsobem nezapříčinili. Proto bychom měli tuto situaci chápat v takovém kontextu. Já neříkám, že zde musíme omezovat práva, svobody, záruky stálým způsobem, abychom bojovali proti terorismu. Ne, já říkám, že dočasně, v tuto chvíli ano, abychom měli určitou zbraň. Formálně nechci být velmi přesný. Vždycky musíme také dodržovat všechny postupy, protože chtěl bych říci, že pokud nebudeme bojovat proti terorismu, ohrozíme život všech osob. To jsem chtěl říci. Nevím, jestli to paní předsedkyně pochopila správně, ale to jsem chtěl vyjádřit. Děkuji. Myslím si, že jsem na vaší straně, co se týče boje proti teroristům a zločincům, zločinným režimům. Kde s vámi? Nesouhlasím. Kdy se používá eh, princip eh, národní eh, bezpečnosti a vlastně se poruší práva. Čili jsou to stresové situace, kdy naše systémy jsou vystaveny určité zkoušce a právě v těch chvílích musíme projevit naši solidaritu a ne ve chvílích, kdy se všichni můžeme shodnout. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych se chtěla omluvit eh, za to, že jste na mě museli čekat a chtěla bych eh, v první řadě také souhlasit s tím, že co se týče opatření proti terorismu, tak skutečně je to velice důležitý prvek. Musíme dodržovat eh, lidská práva jednotlivců a musíme eh, zajišťovat lidská práva pomocí těchto opatření. Budu odpovídat na vaše dotazy a dejte mi vědět, pokud by se mi to nedařilo. Chtěla bych zopakovat některé prvky, které jsem předložila tomuto výboru, když jsem se zúčastnila vaší schůze na začátku listopadu. Chtěla bych zopakovat, že sankce jsou pouze jedním prvkem politiky v celkových snahách, jak zlepšit situaci ve třetích zemích. Sankce jako takové nebo, nebudou a nemohou být tím zaklínadlem, když čelíme nejrůznějším násilným činům násilných vlád. Sankce jako takové nevylučují další typy činností, které musí zároveň pokračovat, musí probíhat. Například je to dialog s nevládními organizacemi a podobně. Pokud budeme mít opatření, která možná nebudou na nejvyšší úrovni, tak vždy budeme mít aktivity, které budou provádět na místě nevládní organizace, čili Chci říci a zdůraznit, že sankce nejsou jediným nástrojem, jak zlepšit situaci v dané zemi. Nicméně, když je aplikujeme, tak by takovéto sankce měly být účinné a zde bych chtěla zdůraznit e, skutečnost, že zákaz víz skutečně bude bránit představitelům represivních vlád, aby mohli cestovat, aby mohli například jezdit na dovolenou do Evropy, přičemž jejich obyvatelé trpí. Také tyto teroristické vlády nemohou dále prosperovat, nemůžeme dále například eh, zajišťovat, aby teroristické organizace měly finanční zdroje, aby získávali zbraně a tak podobně. Čili můžeme mít opatření, která jsou vzájemně propojená, nemáme jurisdikci mimo naše území, jakákoliv opatření Rada nebo Evropská unie bude aplikovat, tak je můžeme aplikovat pouze na našem území. A to je, myslím, určitá vnitřní slabost těchto sankcí, protože nemusí být přijaty na úrovni OSN chceme každopádně tato opatření zlepšit z evropského hlediska. Možná by bylo užitečné změnit v případě teroristů, že máme nejrůznější opatření. Na jedné straně máme opatření, která se týkají bránění ehm, financování různých eh, teroristických sítí, což eh, bylo eh, rozhodnutí, které přijala Bezpečnostní rada. Dále je to rozhodnutí 881. Je to nařízení proti Alkádě, Talibánu. A to šlo k revizi tohoto nařízení a pochopitelně obsah byl předán vašemu výboru. Nyní chceme navrhnout další právní pojistky, abychom zajistili to, co zdůraznil soud eh, ve svém judikátu v září loňského roku. Jsou to opatření na úrovni OSN. Zde chceme zdůraznit, že musíme naplnit požadavek soudu na jedné straně a tak, jak bylo zdůrazněno ve vašem usnesení, jsou zde také opatření, kdy OSN eh, chce Eh, uplatnit ustanovení 1821. Zároveň máme samostatná řešení, která jsou založená na usnesení OSN, ale rada má takzvaný samostatný seznam. V tomto případě musíme provádět šestiměsíční revizi těchto seznamů, které jsou sepisovány a e, tato revize musí probíhat průběžně, každých šest měsíců. Jednotlivé fyzické osoby i subjekty jsou tedy revidovány. A co se týče důkazů, tak si myslím, že hlavní zlepšení, což bylo také zdůrazněno, je povinnost poskytovat odůvodnění, proč tyto lidé, proč tyto subjekty jsou na tomto seznamu a to je věc, kterou děláme. Co se týče otázky povahy těchto opatření, tak pochopitelně nemohou být soudní povahy, protože rada není soudním orgánem, ale jsou to politiky a opatření která vždy berou v úvahu právní pojistky, právní záruky, které mají jednak fyzické osoby i subjekty a chtěla bych zdůraznit, že opatření, která přijímáme, by měla být maximálně účinná a minimálně byrokratická. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Nevím, co mý kolegové, ale je tady jedna otázka, na kterou jsme slyšeli odpověď. Když jste se dohodli, že to je dočasné administrativní opatření, tak skutečnost, že lidé jsou na těchto seznamech celá léta, tak v podstatě je to stále soudní rozhodnutí. A moje druhá otázka. Ve svém úvodu jste podle mého názoru dala dohromady opatření proti vůdcům v Zimbabwe. Pochopitelně všichni chceme, aby tady netrávili dovolenou nebo aby chodili eh, na nejrůznější zasedání na vysoké úrovni, ale to není, myslíme, eh, stejná věc jako ten seznam, kde jste sama říkala, je seznám fyzických osob e, i subjektů, které nemají přístup k finančním zdrojům. To je něco úplně odlišného. Na jedné straně to je politický proces, demokratizace v takových zemích, jako je Zimbabwe, a v druhém případě je to otázka naší vlastní bezpečnosti, jak říkal sám pan Bronz. Jsou to naprosto odlišná opatření. Byla bych ráda, pokud byste na to mohla zareagovat, nebo se zeptám kolegů, jste spokojeni s odpovědí, kterou jste dostali? Pan Bronza a paní Boskut, prosím. Takže vaše příspěvky a pak se vrátíme k radě. Maar ik heb nog niet helemaal duidelijkheid gekregen Uh, op mijn vraag die ik had gesteld aan de Raad uh, of er nu wel of niet een definitief besluit was genomen onder het oude regime en of er een nieuw voorstel... Tato otázka mi taky není úplně jasná. Zde došlo k hlavní změně režimu. Dojde k nějaké revizi v rámci nové dohody? Musíme vysvětlit eh, právní základ. Děkuji taková drobnost. Velice nás eh, znepokojí země, jako je Zimbabwe, kde je represivní režim, nicméně dost slabý, ale když se bavíme o větších velmocech, jako je například Čína, tak eh, nejen, že tam dochází k represím, ale také, eh, také k velice přísným trestům, k trestům smrti v případě Eh, vlastně menších přestupků, takže měli bychom hlavně uplatňovat pravidla, která budou stejná pro všechny. Ano, zdá se to být revoluční myšlenka, abychom byli koherentní v této oblasti. Není pan Miro? Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci panu Bronxovi, že s ním plně souhlasím. Myslím si, že to, co bylo řečeno o Zimbabwe, podívejte se, v Zimbabwe se často nezabíjí pro mm, menší e, trestné činy, ale občas i pro žádné trestné činy. Jen tak se popravuje. A co se týče hodnoty e, západní civilizace, musíme dosáhnout toho, aby za prvé nezávisle na tom, jak velká je země a jaké jsou okolnosti, a v případě Číny například tam nemůžeme relativizovat to, co se děje v Zimbabwe, s příklady, které mě uráží a uráží jaké, jakoukoliv osobu, která chce bránit lidská práva. V každém případě ani v Číně, ani v Zimbabwe, ani nikde jinde. Žádný nebo lépe řečeno, nesmí být žádný režim, kde budou zadržovány osoby, které potom budou popraveny kvůli svému svědomí. To, co se děje v Číně, to nesnižuje to, co se děje v Zimbabwe. To je pro mě nepřijatelné. Ať se děje cokoliv, já chci být na straně zákona a lidských práv. A souhlasím s těmi, kteří chtějí chránit lidská práva na jakémkoliv místě planety, v Zimbabwe, ale i v Číně. A také v souvislosti s tím, které páchají teroristické útoky na nevinné oběti, na ženy, děti, staré lidi, lidi, kteří nic nikdy neudělali a nikdy žádným způsobem neospravedlnili svoje činy. Takovým způsobem, paní předsedkyně, trvám na tom, že co se týče omezení lidských práv kvůli boji proti terorismu, musíme mít zbraně. A co se týče seznamu, na těchto seznamech se často eh, objevují stigmatizované osoby. Ale chtěl bych upozornit na to, že v mnoha zemích, jako v té mé například, existují osoby, které jsou po celá léta odsouzeny, nebo lépe řečeno čekají na rozsudek, protože nemají žádnou reakci ze, sousedního ze soudního systému. Nemohou si otevřít účet v bance, nemohou eh, se obrátit na úřady a tak dále, protože to trvá dlouhá léta. Takže paní předsedkyně, existují relativní hodnoty, ale to nez... paní předsedkyně přerušuje přerušuji vás, protože zde pokládáme otázky radě. Máte nějakou otázku na radu? Pan Melo pokračuje. Ano. Mám stejnou otázku jako pana Bronxe, takže moje vystoupení se neliší, ale dobře, zde končím. Děkuji. Takže otázka právního základu, to bude nový návrh, dále otázka koherentního přístupu, proč některé země, jiné ne, dále otázka dočasné administrativní povahy a jak zajistíte, aby skutečně tomu bylo tak, že někteří lidé, kteří jsou na tomto seznamu, aby eh, tam nebyli věčně. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi opět udělila slovo. Udělám vše, co je v mých silách, aby mohla na vaše otázky odpovědět. První otázka právního základu. Jak tento výbor dobře ví, rada předložila nařízení 881, kdy vás žádáme o vaše stanovisko a jak dobře víte, na vzory nové smlouvě jsme nepřijali rozhodnutí rady, to se týče tohoto nařízení a s velkým zájmem čekáme na stanovisko Evropského parlamentu, abychom měli možnost vzít v úvahu váš názor předtím, než přijmeme toto nařízení. Tímto způsobem chceme postupovat v této otázce. Co se týče financování teroristických činností a koherentního přístupu, jsou to rozhodnutí v rámci jednotlivých politik, která byla projednávána a v případě některých otázek, v případě některých zemí, na úvodu jsem zmínila opatření na globální úrovni budou účinnější než opatření, která budou přijatá samotnou Evropskou unii, protože ta budou omezenější ve své působnosti. A také na té vyšší úrovni jsou důležitější, budeme moci uplatnit eh, opatření v případě konkrétních zemí, aby daná země byla přinucena změnit své politiky. Co se týče dočasných administrativních opatření, tak bych chtěla zdůraznit, že ano, jsou zde administrativní opatření, nicméně vycházejí eh, z rozhodnutí národních eh, orgánů, soudních judikátů a pochopitelně vycházejí z národních právních rozhodnutí, co se týče vízové politiky a podobně. Chtěla bych také zúraznit, že důležitým bodem je ta šestiměsíční revize, že skutečně probíhá Znamená to, že každý šest měsíců padne rozhodnutí, zda fyzické osoby i dané subjekty budou dále na tomto seznamu a nebo ne. A ve vztahu eh, k 1267, což je seznam Al-Kaidy, kdy jsme vzali v potaz tento seznam, tak jsme nabídli možnost, abychom udělali revizi pokaždé, když dostaneme dané stanovisko. Co se týče statistik, pravidelné revize, které se týkají těch samostatných seznamů a kdo bude vyškrtnut z tohoto seznamu. Týká se to 20 osob, 6 skupin od roku 2002. Děkuji. Děkuji. Termín eh, na podávání pozměňovacích návrhů je do 3. prosince do poledne a hlasování v Libe bude 7. prosince, což je příští pondělí, pokud se nemýlím, a předpokládám, že přijetí na plenárním zasedání by mělo být během prosincového zasedání ve Štrasburku. Nyní se dostávám eh, k poslednímu bodu našeho dopoledního eh, zasedání, což je vytvoření sítě styčných eh, důstojníků v eh, oblasti azylu a nejdříve si poslechneme pana zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jistě víte, tato zpráva je už po třetí hodnocena a diskutujeme o ní už po třetí na našem výboru. Takže vznikly určité novinky a chtěl bych, abyste o nich věděli. O některé z těchto nových záležitostí jsem se dozvěděl před méně než půl hodinou díky účinné pomoci Emilia Di Capitani, který mi to oznámil. Za prvé bych chtěl opravdu ocenit a poděkovat za pozměňovací návrhy, které byly představeny k této zprávě od paní Gilliam Ocho, paní Wittstrom 5, eh, paní Killer 4 a poté společně paní Flotter a Killer další 3, Mosup 2 a pan Tabares 2. Takže za prvé bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost, protože všechny tyto návrhy nám pomáhají vytvořit lepší zprávu. Na druhém místě bych chtěl říci, že zde existují určité pozměňovací návrhy, všechny, které se týkají eh, právnicko-semantického pojmenování eh, ilegálního přistěhovalectví nebo mm, nezákonného přistěhovalectví. Je to jazyková stránka, jak jsem říkal, eh, chtěl bych se vyhnout používání nešťastných eh, vyjádření a ve španělštině existují určité výrazy, které se mi nelíbí, které bych nechtěl používat, ale co se děje v některých členských státech, rozměr nebo slovo ilegální se objevuje v trestním zákoníku. Má to trestní rozměr a v dalších státech, jako já, slovo ilegální má spíše správní rozměr, nemá trestní rozměr. Takže některé státy by chtěly vyškrtnout slovo ilegální, další státy by ale řekly, že zde, se zde vměšujeme do vnitřních záležitostí, když vyškrtneme slovo ilegální. A proto kompromisní návrh, který zde chci předložit těm, kteří poskytli svoje pozměňovací návrhy, aby to nebylo ani ilegální ani tedy jiné španělské slovo, ale abychom řekli nezákonný nebo pokoutný. Myslím si, že toto slovo by mohlo být přijatelné pro všechny strany. Každopádně zde už chci dopředu říci, že nechci hovořit o nelegální nebo ilegálním přistěhovalectví. Proto bych se chtěl tedy dobrat určitého kompromisu mezi všemi těmito pojmy. Co se týče dalších pozměňovacích návrhů, ty byly e, přijaty bez žádných výhrad z mé strany. Ty, co nemohou být přijaty e, z různých důvodů, kvůli tomu, že třeba nepatří přímo do sféry Eh, zprávy, kterou chceme, eh, které se chceme bavit. Takže ostatní jsem přijal, protože chci dosáhnout co největší schody. Jednáme zde o spolurozhodování a chtěl bych mít tedy velkou úroveň schody. Novinky, o kterých jsem se chtěl zmínit, o kterých mi právě řekl Emilio, je to něco, co jsem schlédl velmi rychle. Za během půl hodinky jsem se na to vlastně ani nemohl podívat důkladněji, ale na první pohled to vypadá dobře a souhlasím s tím. Jedná se zde o změnu právního základu. Vy si určitě pamatujete, že právní základ, kterým jsme se řídili, to bylo písmeno B článku 63.2 a článek, eh, další článek zakládací Evropské smlouvy a nyní komise navrhuje, abychom právní základ změnili tak, jak eh, vám o tom budu hovořit, abychom použili článek 64 ze smlouvy o fungování Evropské unie, dále článek 69, kde se hovoří o přistěhovalecké politice a Cílem by byl odstavec 2c, ve kterém se hovoří o nelegální přistěhovalectví a o nelegálním pobytu. Přesně tedy se zde nepoužije termín ilegální, jsou zde použita jiná slova. Co se děje s Lisabonem? můžeme souhlasit s právním základem, který navrhla komise, abychom sem zahrnuli to, co se objevuje v článku 79 malé a, protože se zde hovoří o e, přistěhovalectví, které je v normě, které je zákonné a hovoří se zde o přistěhovalectví, které je v normě a které má dlouhé trvání. Mohli bychom také použít tedy článek 74 malé a. Způsob a postup. Máme čas až do ledna nebo února. Mohli bychom tedy mohli detailně proskoumat právní základ, který nám navrhuje komise a stejně tak bychom mohli hovořit o plynulejším vyjednávání s těmi, které předložili svůj návrh a to je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Někdo z autorů pozměňovacích návrhů chce něco říci? Pan Avres, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručný. Podívejme se, co se týče terminologie. Myslím si, že jediný způsob, jak můžeme pokračovat že budeme lingvisticky velmi přísní. Já mám rád ideologické diskuse v oblasti přistěhovalectví, ale měli bychom odložit aspoň pro tuto chvíli eh, diskusi a najít eh, lingvistický pojem tak, abychom byli konzistentní. Takže Nevím, jestli váš návrh eh, vylepšuje naši situaci. Souhlasím se záměrem zpravodaje s tím, že chce dojít eh, ke kompromisu a ke schodě, ale nevím, jestli přesně pojem pokoutný nebo nezákonný eh, odpovídá lépe tomu druhému pojmu. Takže se nejedná o vyhodnocení přistěhovalectví, ale chceme zjistit, jestli tento pojem tedy nelegální nebo pokoutní nebo nezákonný bude odpovídat přesně tomu, co chceme vyjádřit. Existuje zde eh, nelegální přistěhovalectví a přistěhovalectví, které není nezákonné. A proto si myslím, že ve španělštině existuje slovo, které eh, bude zahrnovat oba dva pojmy. Takže souhlasím se zpravodajem, že slovo ilegální není správné, že bychom ho měli vyškrtnout. Zároveň bychom měli najít nějaký pojem mezi tedy pojmy nelegální nebo nezákonný nebo nějakým jiným pojmem. Měli bychom najít schodu, abychom se vyhnuli všem možným problémům, kdybychom používali slovo ilegální a využiji toho, že mám slovo, chtěl bych eh, předložit další pozměňovací návrh, který by mohl také způsobit potíže. Protože styční důstojníci v oblasti přistěhovatelství by měli konzultovat Eh, původně tedy s Frontexem, i když toto ještě neexistuje. I když každý den dostáváme zprávy o jeho vytvoření, hovoří se o tom, kde bude mít svoje sídlo, víme, že se udělali konkrétní kroky. Ale zároveň si myslím, že je to velmi dobrá zpráva, když, že zde existují různé aspekty, jako například nové usazování uprchlíků a existují zde další úkoly, které bychom mohli přidělit eh, a jasu. A také, co se týče evropské politiky přistěhovalectví a novým fenoménům v eh, imigraci, Mělo by zde dojít ke shodě mezi styčnými důstojníky, kteří by měli být v neustálém kontaktu nejenom s Frontexem, ale i s IASem. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji. Děkuji. Dále máme na seznamu paní Kalera, potom paní Bio. Děkuji. Naše pozměňovací návrhy v zásadě jdou dvěma směry. Za prvé, chceme vytvořit eh, systém, eh, kterým by se Evropský parlament informoval o tom, co dělají a jaké mají výsledky, protože tak to zatím v tom návrhu není. Za druhé, myslíme si, že jakmile jednou tito eh, styční pracovníci pro přistěhovalectví budou pracovat se zeměmi, eh, které potírají eh, v nelegální přistěhovalectví, tak je třeba zamyslet se nad tím, eh, jaká situace v oblasti lidských práv panuje v těchto zemích. Jak se úřady stavějí k přistěhovalcům a z jakých důvodů lidé utíkají z těch zemí. Takže to ti lidé musí vědět a takové musí mít pravomoci, aby opravdu mohli působit v této věci. Děkuji paní Keller, paní Guillaume. Euh, ano, děkuji. Já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. V tom smyslu, že zde definitivně neuzavřeme tuto záležitost. Je to záležitost, která je semantická, Máme před sebou ještě práci a musíme se shodnout na terminologii slova protizákonný, jestli bude tedy přijato v celém textu a ve všech, ve všech pozměňovacích návrzích, takže to musíme ještě zpracovat. Další věc, o které jsem chtěla pohovořit, Jedná se o otázku azylu. Já jsem slyšela, co řekl pan Tabares eh, o kontaktech s úřadem. Myslím, že také potřebujeme paralelní komunikaci s touto sítí a s úřadem, abychom si mohli být jisti, že úloha, kterou mají styční důstojníci, aby nebyl příliš, příliš oslabena, protože je na čase, abychom ocenili eh, jejich úlohu, ale nemůže být jejich role příliš široká, protože potom výsledek, nevím, jestli bude dostatečně přesný. Dále bych chtěla zmínit něco, co uvádějí texty. Hovoří se zde o půlročních e, zprávách, které e, zasílají styční důstojníci nebo které, které představují radě. 9. listopadu jsem požádala o přístup ke třem půlročním zprávám. A ještě jsem nezískala žádnou odpověď. Já mám trpělivost. Pokud budeme pozorně sledovat danou záležitost a pokud zprávu předložíme eh, Evropskému parlamentu, nevím, jestli to půjde dobře. Pan Brunc je poslední na mém seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Představa, že bychom se předem měli uh, shodnout na daném znění, nás, příliš, myslím, příliš omezuje. Uh, George Orwell uh, říkal, že ti, kdo omezují jazyk, omezují uh, myšlení a diskusy. Já bych eh, byl pro slovo, které obsahuje, které by mělo popsat migraci. Myslím si, že někdy je eh, zákonná, někdy je nezákonná, někdy je nepovolená, ale rozhodně bych nechtěl eh, být proti jiným slovům. Myslím si, že každý by si měl vybírat své vlastní slovo a tím to odráží vlastně jeho, a tím se bude odrážet jeho přesvědčení, jeho postoj. A my jsme dnes dopoledne slyšeli, že bychom měli eh, odložit eh, ideologické, eh, ideologická stanoviska. To by nám mělo být takovým varováním ohledně toto. Takže pokud se nikdo nechce vyslovit další, tak dám slovo zpravodaji. Děkuji všem, kteří zde vystoupili. Já se pokusím o to, abych byl trochu přesnější. Pokud jde tedy o komentář, který nechám otevřený pro pozdější vyjednávání a pouze chci pohovořit o některých úvahách. Já jsem řekl, že můj kompromis v mé tedy straně nebo eh, dle mého přesvědčení je pevný. Chtěli bychom eh, vyškrtnout slovo ilegální. To je za A. Za B není to pouze významová záležitost. Je to právní i významová záležitost. A jelikož se jedná v tomto pořadí o právní a semantickou neboli významovou záležitost, musí zde dojít k dohodě, která nepoškodí vnitrostátní legislativu. Pokud tedy souhlasím s A, chci, abychom vyjednávali o B a proto jsem navrhl výraz protizákonný, protože dle mé zkušenosti, když eh, bojujeme proti protizákonnému přistěhovalectví, proto tedy chci říci, že pokud znám velice dobře skutečnost, měli bychom dojít k dohodě a měli bychom použít takový výraz, který by právně a semanticky pokryl skutečnost, o které hovoříme. Já si myslím, že to odpovídá tomu, co řekl pan Tabares, paní Leon a pan Bronx. Další slovo, které se bude týkat úřadu pro azyl. Já nejsem absolutně proti tomu, aby úřad pro azyl se stala součástí půlu Frontexu a síť styčných důstojníků, ale připomínám vám, že se zde jedná o spolurozhodování. To znamená, že se musíme dohodnout s radou. A abychom se dohodli s radou, nesmíme ztrácet ze zřetele cíle. Cíle máme čtyři v tomto návrhu na změnu. E, nebudu to zde číst, ale prosím ty, kteří předložili pozměňovací návrh, aby to přečetli. Já nejsem proti, aby úřad pro azyl se také podílel na práci. Já jsem zde na tomto výboru pracoval a bojoval proto, aby tento úřad vznikl proti různým zdržením a tak dále. Bojoval jsem také pro fond pro uprchlíky, jedná se o 600 milionů eur, aby se z tohoto fondu převedly peníze a aby byl vytvořen úřad pro azyl, když by věci měly být financovány autonomně a jiným způsobem. Lidská práva. Lidská práva. Zpráva zahrnuje zmínku o lidských právech v zemích původu. Paní Killer. Já si myslím, že už se tomu tak děje, už se s tím počítá, ale dobrá, můžeme to tam dát, můžeme to uvést. Protože dobře víme, jaká je kvalita lidských práv v těchto zemích původu. Není to nejlepší. Ale dobrá, můžeme to uvést ve zprávě. A dále paní Gilom eh, se zmiňuje o půlročních zprávách. Kéž by dostala velice brzy informaci, o kterou požádala. Už dopředu vám říkám, že to nebude jednoduché, ale kéž byste ji dostala, abychom už konečně mohli eh, poznat, jaký je obsah těchto půlročních zpráv byly zde velké neschody v radě, co se týče těchto zpráv. Bylo by rozumné, aby parlament měl také přístup k těmto zprávám a tehdy bychom se konečně mohli dovědět o tom, o co jde v těchto zprávách. Takže já vás povzbuzuji a přidávám se k vám, abyste se tedy dověděla, o co jde v těchto zprávách, co v nich stojí. Takže, jak vidíte, paní předsedkyně, diskuse je velmi plodná, je otevřená, ale chtěl bych dosáhnout schody. Chtěl bych vyjednávat o všem, o čem lze vyjednávat. Aniž bych ztrácel ze zřetele, že nyní jsme na stejné lodi a máme tedy e, stejná práva s radou. Doufám, že budeme mít ještě příležitost o tom diskutovat a diskutovat tedy právní základ, o kterém jsem hovořil předtím a nemám proti němu námitek. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám pocit, že tady je duch spolupráce, všichni jsou ochotní probírat tento možný kompromis. Nevím, zda komise chce něco říct nebo ne. Ne, dobře, takže tím jsme ukončili program na dnešní dopoledne, což je dobrá zpráva a uvidíme se zde odpoledne ve tři hodiny. Říkala?